dvora. Zahajuji hlasování. Nefunguje. Tak nám řeknete, jak, jste, jak chcete hlasovat, pokud nefunguje zařízení. Dobře, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento transfer odsouhlasilo 33 hlasů, 3 byli proti, 3 se zdrželi. A nyní změna v tabulce zaměstnanců, pracovníků. Budeme hlasovat? Chcete, abychom hlasovali? Takže zájem hlasování. Končím hlasování. 35 eh, bylo pro, jeden proti, tři se zdrželi. Nyní se dostáváme k návrhu rozpočtu. Oui, quel vote Moi, je ne voterai pas à ce moment-là. Donc... Takže první hlasování se týká dohody, kterou jsme tady, eh, která zde byla předložena, o které jsme před chvílí diskutovali jmenovitě. Zahají hlasování. Končím hlasování. Kompromis eh, odsouhlasilo 24 hlasů, 9 proti, 6 se zdrželo. Et alors maintenant, on vient... Nyní se dostáváme k pozměňovacím návrhům zpravodaje. Ne. Budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrhů zpravodaje. Ano. pouvez, oui. Alors maintenant, nous devons nous prononcer. Nyní bychom měli se vyjádřit k pozměňovacím návrhům zpravodaje. což v podstatě nám dokládá nebo jde ruku v ruce s tou odsouhlasenou dohodou, takže je to globální. Hlaso, buď budeme hlasovat tedy unblock o všech, anebo postupně. Paní Garbasovala. Já zcela jsem se ztratila teď. Tak o čem teď budeme hlasovat? O ústních pozměňovacích návrhcích zpravodaje, nebo ta první část? To, co jsme dostali dnes, o čem, nebo e, začneme hlasovat teď o pozměňovacích návrzích jednotlivě, anebo o ústních pozměňovacích návrzích zpravodaje, což v podstatě jenom reflektuje tu dosaženou a odsouhlasenou teď dohodu. Tak to je moje otázka. Máte slovo. Za socialisty my bychom chtěli, abychom a abychom nehlasovali specificky o jednotlivých řádkách. To je přece obecná zpráva, tak není důvod. Eh, takže mm, bychom rádi, abychom hlasovali jednotlivě o těch odstavcích. Madame Gardia Zabal. Paní Gardia Zabal si myslí, že není nutné, abychom ve speciálním zvláštním odstavci měli každou tu položku, kde došlo k snížení rozpočtu ve srovnání s návrhem. Ne tedy jmenovitě jednotlivě o jednotlivých položkách, řádcích. A tudíž vy byste ale ráda tam eh, hlasovala o prvním odstavci. My chceme zrušit eh, všechny eh, ty odstavce, kde je decrease ordinary expenditure až po contingency reserve. Ale první věta odstavce, kde se říká, The ordinary expenditure approved in the preliminary draft by the Bureau by euro 20 million. To není nutné, protože v té předchozí větě se říká, že se uh, omezují ty výdaje. No, pane zpravodaj, co si o tom myslíte vy? o tomto přání? Well, I... Já jsem navrhoval tento ústní pozměňovací návrh na základě zkušeností z minulého roku, kdy jsme zmiňovali nejenom rozpočtové položky, ale i ty odpovídající částky. A pokud já si to správně pamatuji, tak eh, jsme tehdy to hlasování prohráli a proto, jak to právě navrhla mm, mm, paní poslankyně, čili já bych měl sklon, jak si to dělat tak, jak si přeje. Nous avons Oui, Madame Holmeyer. Paní Holmeyer, já mám jednu konkrétní otázku, která se týká toho rámce u tohoto otázce, kde se hovoří o zaplacení eh, těch spolupracovníků. To je právně závazné. My nemáme v rozpočtovém výboru eh, právo eh, měnit statut. Nemůžeme jenom tak libovolně něco stanovit bez ohledu na to, co je jednou dáno. Tam v tom statutu jsou uvedeny ty výše, které se dospějí po určitém postupu a to se potom tak každý rok přizpůsobuje, no, adaptuje podle Eh, toho postupu, který je ve statutu uveden. A proto mě překvapuje, že tady je eh, to uvedené. Já nevím, jestli to je 0,6 nebo 0,8, o to ani nejde, ale ty věci se přece určují nebo stanovují ve statutu a ne, my teď nemůžeme rozhodnout, aspoň podle mě. Protože to se přijímá nějakým jiným legislativním postupem než tím eh, touto zprávou. Tady se říká 1,4% for remuneration allowances. Eh, Pane předsedo, jako zpravodaj, eh, loni jsem také si sliboval, že k tomu vůbec nic nebudu říkat, ale já chci podpořit tu žádost paní Zabal, Garia eh, Zabal ze dvou důvodů, protože abychom tam říkali, že budeme snižovat počet zaměstnanců bez toho, abychom uváděli tu částku, nemá žádný smysl a nic se k tomu nedodává. A na druhou stranu, jestli se zase mohu vrátit k tomu, co se tady dělalo loni, tak víme, že vznikla nová situace mezi tím, kde jsme schválili ty odhady, do okázku, kde jsme eh, rozhodli o těch eh, závazcích, tak se to všechno změnilo, protože mezi tím se zase vytvořila nová politická skupina, takže no, nezůže zůstat v té původní podobě. A to jsou věci, které se mohou kdekoliv stát a proto chci podpořit naprosto relevantní žádost paní Zabel a paní Holmer bych odpověděl, že úplně stejná situace tady byla loni. Loni jsme také rozhodli, že u těch běžných výdajů ten strop omezíme na 1,6. A potom, když jsme zjistili, že inflace byla vyšší a že by se to muselo znovu změnit, tak jsme zase jednoduše rozhodli, že tam to 1,6 zůstane a že to vykompenzujeme u jiných rozpočtových položek. Takže ta možnost, kterou teď máme, je ta nejvíce zodpovědná z rozpočtového hlediska. Ano, eh, máme možnost řídit ty marže, jak už jsme to dělali u těch eh, nájmů, stejně jak jsme to dělali loni, kdy jsme využili ty prostředky na následující rok. Ty převody byly zavedeny na konci roku 2015, abychom mohli přejít na ty nájmy v roce 2016. Abych to upřesnil. Generální ředitelství pro finance eh, chce vystoupit. Eh, kdo tady je? Pan eh, generální ředitel. Děkuji, pane předsedo. Možná, že jenom malé upřesnění tohoto odstavce, abych odpověděl paní Gardia Zabal myslím, že skutečně není potřeba to přijmout tak, protože tady hovoří o decreased level, tak jak byla přijata předsednictvem. Já jsem uh, už vám předložil ten předběžný eh, plán předsednictva, který to obsahuje, takže teď buď vezmete na vědomí to, že to dohovací řízení a předsednictvo eh, to snížili o 20 milionů, anebo to můžete úplně vypustit, protože už to vlastně je úplně obsaženo v tom uh, uh, návrhu toho předběžného rozpočtu, o kterém bude dnes hlasovat uh, výbor pro rozpočtovou kontrolu. Dobře, takže možná bychom to mohli uh, ukončit po tom prvním řádku. Děkuji si 2017. 4% compared to the 2016 budget. D'accord? Zpravodaj, s tím souhlasím, takže úplně vyškrtneme tento odstavec tak, jak si to přála paní eh, Gardia Zabal a eh, se kterou souhlasil pan Deprez. Tuto změnu jsme tedy provedli. Jinak teď máte před očima ty pozměňovací návrhy pana zpravodaje. Po prvního se ptám, kde pro? Nebo chceme to udělat najednou? Dobře, takže o všech těch eh, pozměněných eh, pozměňovacích návrzích pana zpravodaje. Sur l'ensemble de ce texte, qui est... Takže o celém tomto textu, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to úplně zřejmé, takže eh, budeme hlasovat jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování. Pozměňovací návrh byly schváleny 25 hlasy, ku 13 3 se zdrželi. Alors, Máte před sebou hlasovací seznam určitě. Je tady první ústní poznávací návrh. Pan zpravodaj, kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis číslo dvě. Kdo je pro? Ne, proti. Drželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 19, kde pro? A pan předseda se omlouvá. Kompromis číslo 3. Kdo je pro kompromis číslo 3? proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní jsme u pozměňovací návrh číslo 19. Kdo je pro? Kdo je proti? drželi se. Myslím, že to bylo schváleno, ale radši to ověříme jmenovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 25 ku 16. Kompromis 4 a 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijato. Pozměňující návrh číslo 23. Ano, 23. Kdo je pro? Neproti. I to ověříme jmenovitě, můžete hlasovat. Hlasujeme na 23. Končím hlasování. Přijato 23 hlasy ku 16. A nyní jsme u 29. Potenciál 29, ten byl stažen. Takže kompromis 6. Kdo je pro? Proti? drželi se? Přijato. Kompromis 7, kde pro? Kde pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato 8, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 37. Kdo je pro? Paní Kalzabal. Omlouvám se, že eh, to zase eh, narušuje, ale bychom chtěli oddělené hlasování, protože ta první část by docela stačila, takže my tady nevidíme smysl. Té druhé části, takže bychom to chtěli oddělit od těch slov as the Secretary General. Nebudeme žádat generálně tajemníka a předsednictva, aby udělali něco, co už dělají. Takže bychom chtěli tady mít to oddělené. As the Secretary General. Ask the Secretary General to ensure. Až do konce. Co si o tom myslí pan Depre, autor tohoto návrhu? Já chci, aby to zůstalo tak, jak to je. Takže jsme u 37, kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. 38, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijato. Kompromis číslo 9, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 43, kdo je pro? Proti? To ověříme. Jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 28 proti 19 pro. Tím tedy jsme pokryli 43 40. Pas voté? Bah, pourquoi vous n'avez pas voté? Vy jste nehlasovali? Proč jste nehlasovali? Hlasování teď proběhlo. faut reprendre le vote alors. Bon, écoutez, on va reprendre le vote alors. Takže to hlasování zopakujeme. Jsme u návrhu 43 a 44. Můžete hlasovat. 43 a 40. pas J'ai 37 votes, il, y a, il manque 38. Je tady 37 hlasů, 38. Takže končím hlasování. 20 pro, 19 proti. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Il est tombé. Odpadá. 45, 46, 47. Kdo pro? Proti? Drželi se. Schválen. 48. Ten odpadá. 49 také odpadá. Takže 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kompromis číslo 10. Kdo je pro? Paní Garcia Zabán. Omlouvám se, protože jsme neměli často připravit tak bychom tady chtěli oddělené hlasování, abychom mohli hlasovat eh, zvlášť o tom 53. Takže nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 53. Nejprve tedy první část. První část kompromisu číslo 10. Takže nejprve tedy číslo 53. Chtěla byste, aby první část pozornosti návrh 53 byla přeložena k hlasování. Tak dobře. Takže já předkládám k hlasování tu první část, 53. Pane rübig Já si myslím, že bychom měli postupovat tak, jak je to v tom seznamu, takže vezmeme tu desítku, o tom se bude hlasovat. Pokud se to odmítne, tak potom můžeme nechat hlasovat o 53. Takže já žádám, abychom hlasovali nejprve o kompromisu 10. Teprve potom o tom odděleném hlasování. Náš návrh je, aby ta první část návrhu eh, socialistické frakce, tak aby nahradilo první část kompromisu 10. Vy Dans la mesure où il y a eu un compromis. Tam, kde byl uzavřen kompromis, tak si myslím, že bylo vhodné, abychom nejprve začali tím kompromisem. Pokud bude odmítnut, tak eh, můžeme postupovat podle vás. Chcete slovo? Pan Zoltek. Já si myslím, že teď už není čas, abychom to dělili, protože z toho bude takový binec, že už nikdo nebude vědět, o čem vlastně hlasuje. Proto bych vás prosila, aby už jste to nedělili, abychom nevytvářeli nějaké nové konfigurace návrhu k hlasování. Bien. Alors, je consulte Je... Dobře. Takže já se ptám, kdo je pro kompromis 10? Kdo je proti? Ověříme to jmenovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. A bylo to schváleno 21 hlasy ku 17 proti. Kompromis 11. Kdo je pro? Jedenáct. Kdo je pro? proti. To ověříme. Jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování. 17 ku 17. Což znamená, že je to zamítnuto. Pan Korbel. Já jenom jednu krátkou otázku. Asi bych to měl vidět, ale já to prostě nevím. Kolik eh, oprávněných členů má náš výbor k hlasování? <laughs> Minimálně. 41. 41. Donc le compromis est repoussé. Takže tento kompromis byl zamítnut. Což znamená, že se bude hlasovat o 56. Kdo je pro? Kdo je proti? To ověříme. Končím hlasování. 26 pro, 13 proti, 20 zdrželi. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Věříme to. Jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 25 proti, 16 pro. Eh, kompromis 12. Eh, ne pro. Ne proti. Zdržel. Schváleno. 60. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Myslím, že byl zamítnut. Takže to věříme. Jsme u 63. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 21 ku 20. A teď 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Šedesát čtyři. 63. You voted for or against? Hlasoval jste pro nebo proti? Mikro, mi, mi, mikro, s'il vous plaît. My... Zapněte si mikrofon, pokud chcete hovořit. Yes jak jste hlasoval k pozměňovací návrhu 63, bych rád hlasoval pro a ne proti, protože to byla omyl. Byl to omyl. yes, so opposite. Ça fait une voix de plus. Il a été approuvé. Jeden hlas pro navíc, takže to bylo schváleno. Hlasujete se o slovo? Paní Holmeje? Hlasoval pro, ale Myslel si, že hlasil, eh, smíl se, myslel si, že hlasil něčem jiném. To se stane, ale hned to řekl. A proto se ptal, jestli eh, bychom o tom nemohli hlasovat ještě jednou. Alors, il faut faire un vote de contrôle. Že uděláme kontrolu. Voorzitter, voorzitter, het reglement staat dat helemaal niet toe. Pane předsedo, ale podle jednacího řádu to není přípustné. Eh, pan tedy předseda za, zavírá a eh, ukončuje hlasování. A jestliže se eh, někomu stala chyba, tak má prostě smůlu. Pan poslanec řekl, že ten výsledek neodpovídá jeho přání, tomu toho, jak chtěl hlasovat, tomu, jak chtěl hlasovat. Pane předsedo, bych navrhoval, abyste ještě jednou vyjasnil, jak dopadlo hlasování u 61 a 62 a 63. Mohl byste to ještě zopakovat? Jak se o tom hlasovalo? 61. Jak se hlasovalo o 61? 60 byl zamítnut. 61 byl přijat. 62. O tom se nehlasovalo. Ale mělo se o něm hlasovat. No, protože 60 byl zamítnut, tak ne, od 62 tím pádem neodpadl. Já jsem udělala chybu, že jsem nenechala hlasovat o návrhu 62, takže prosím, abyste mě za to omluvili. A tudíž nyní teď chci, aby jsme hlasovali o návrhu 62, pane Fernandesi. No, 62, 62 teď, 62, kdo je pro? kdo je proti. Prověříme jmenovitě. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 16 pro, 22 proti, 3 se zdrželi. A nyní 63. 63 jmenovitě, 63 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 63 zamítnut, 21 bylo proti, 20 pro. A nyní 64. Kdo je pro 64? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 64. A co vlastně? Kompromis číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? je přijat. Kompromis 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasen návrh 60, ne, 70, pardon, 70, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je zamítnut. Návrh 71. Ne, odpadá a odpadá. Takže 72. Kdo je pro? Kdo je proti? To prověříme. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 20 proti 13 pro, 7 se zdrželo. 74, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Prověříme. Jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijate. 20 proti 18, kdo se zdrželi. 75, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat 73, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo s... no, prověříme. Prověříme 76. Jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 23, proti 18 bylo pro. 77, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut kompromis číslo 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Nezvedáte řádně ruce. 82. Jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Je přijat. 16 proti 13, 11 se zdrželo. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 84, kdo je pro? Ne, proti. To se zdržel? Přijat. 85, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 86, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že byl přijat, ale nejsem si jistá, že prověříme jmenovitě za hlasování. 86. Končím hlasování. Je přijat širokou většinou, ale prosím, zvedejte ruce. Urychlíme to. 87, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout 88, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout 89, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pře zamítnut 90. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 92. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme, poněvadž nezvedáte ruce. 92. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout 21 eh, proti 20 pro. 93, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout 94, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompromis číslo 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Paní Gardia se hlásila, ale už pro, hlasování už proběhlo. Vy jste chtěla split vote, no ale v zásadě nejprve, nejprve vždycky hlasujeme o kompromisech. A kompromis právě byl odhlasován. No, no, my chceme hlasovat odděleně o části kompromisu. To tady bylo mnohokrát takto. Takže já nechápu. Tady se snad hlasovala, změnila pravidla? Ne, omlouvám se. No, ano. My jsme chtěli eh, tedy vymout tu eh, část která se týkala návrhu pana Ačova. Já vám řeknu přesně, kterou část jsme chtěli z toho kompromisu výjmout. Jsme zhlasování tu část, particularly concerning, především to se týká skupin interskupin až po can be further develop, developed. Takže to, co jsme chtěli výjmout z kompromisu. To je kompromis číslo 16. a tady ten rozdělíme na části. První část skončí Interpretation on Demand, tlumočení na vyžádání, tím skončí ta první část. On s'arrête ici. Ouais. Ano, takže k té první části, ta skončí on demand, slovem on demand, na vyžádání. Je to všem jasné, kdy končí první část? Pokud je to všem jasné, tak budeme hlasovat o první části. Kdo je pro první část? A kdo je proti? Nikdo se nezdržel, takže první část je přijata. A poté druhá část, která začíná výrazem particularly concerning the activities. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Prověříme. Jmenovitě zahaj hlasování. Končím hlasování. Druhá část eh, eh, byla odsouhlasena, 20 bylo pro, 18 proti. A nyní kompromis, tímto kompromis číslo 6 byl přijat. Hmm. A kdo chce slovo? Nikdo. Návrh 98, kdo je pro? Kdo je proti? A modmo? Návrh 98, kdo je pro 98? Kdo je proti? Kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 99, kdo je pro, kdo je proti, kdo je přijat. Návrh číslo 100, kdo je pro, kdo je proti. Prověřím jmenovitě. končím, je odsouhlasen 22 pro, 13 proti, 2 se zdrželi. 101, kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel? Přijat. Návrh 102. to je pro? Prověříme. 101. Prověříme 101. Co se děje? Děkuji. 101. Zahajuji hlasování o návrhu 101. Končím hlasování. Přijáte 22 proti 18. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak, prověříme opět jmenovitě. 102 Vymenovitě. Končím hlasování. Návrh je zamítnut, 24 bylo proti. Kompromis 17, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 108, kdo je pro? Kdo je proti? Já myslím, že je zamítnut, ale prověříme jmenovitě. Hlasujeme. 108. Končím hlasování. Návrh zamítnout, 23 bylo proti, 17 pro. 109, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 110, kdo je pro? Kdo je proti? Aha, takže prověříme, zkontrolujeme elektronicky zahlasování 110. Končím hlasování. Návrh je přijat 22 eh, pro, 18 proti, 10 se zdržel. Na eh, kompromis 18. S tím, že tady máme split vote, dělčí hlasování. Eh, o poslední části. Takže první část, kdo je pro? Pane Depre, vy chcete slovo? No, k té k druhé části. Jenom jsem chtěl říci, že já nejsem proto, abychom teď zastávající atmosféry hovořili o komfortu poslanců. Já myslím, že to by nebylo dobré pro veřejné mínění. Víme, že samozřejmě nemůžeme cestovat za nějakých hrozných podmínek, ale jak si mm, tam, myslím si, mluvit o slovu komfort, to by bylo dost provokující. Sur la première partie... První části teď kompromisu. Vyloučíme tu větu, kterou chce zrušit pan Depres, tam stejně není. Takže první část, je pro? Děkuji, kdo je proti? Kdo se zdržel? První část je odsouhlasena. A teď ta druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? prověřím jmenovitě. Prověříme jmenovitě druhou část kompromisu číslo 18. Končím hlasování. Druhá část je odsouhlasena. 21 pro, 17 proti, 2 se zdrželi. Návrh eh, číslo 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 115, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme jmenovitě. za hlasování. Končím hlasování. Návrh je odsouhlasen 27 pro, 12 proti, ale zvedejte ruce, protože jinak hm, budeme muset hlasovat elektronicky. 116, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnout 117, jde pro, Jde proti, kdo se zdržel. Myslím si, že odsouhlasen, ale prověříme 117 jmenovitě. Končím hlasování. Zamítnut. 24 bylo proti, 16 pro. 118, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Já myslím, že je přijat, ale prověříme. Hlasujeme elektronicky o 123. Končím hlasování. Přijaté 24 proti 16. 124. Kdo je pro? je proti, to se zdržel. Je přijat 125, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnut 126, kdo je pro, kdo je proti. Vy nezvedáte ruce. Prověříme 126 elektronicky. Končím hlasování. Přijat. 28 proti 12. 127. Kdo je pro? Ne, ne, ne. Ten odpadl. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se Zamítnut. 129. Pokud 127 byl přijat, byl přijat, takže odpadá. 130. No, 129 odpadl. Aha. Takže ten odpadl. Aha. Takže 130. Aha, to je stejně, to je stejná věc, takže stejné hlasování. A 131 není kde pro. Kde proti. Kdo se zdržel? Přijat. 132, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme jmenovitě 132. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnut 22 proti 17, dva se zdrželi. 133. Kdo je pro? Proti? Já jsem tady dobře neviděl, jak se zvedají ruce, takže 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Já myslím, že přijat. 134. Kdo je pro? to je proti? Mhm. Prověříme, tady to úplně není jasné. Takže hlasujeme jmenovitě o 134. Končím hlasování. Je zamítnut 20 proti 19, dva se zdrželi. 135, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 136, 137, 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Byly přijaty. 139, 140, 141 blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel. Zamítnut. 143. S, s odděleným hlasováním. Zpravodaje. Hmm. Eh, domnívá se, že financování pro evropské politické strany by se nemělo zvyšovat. Hlasujeme tedy o e, tomto vložení pana poslance, kde pro, kde proti, kdo se držel. Tento návrh je zamítnut a zbytek textu 143, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. A teď se dostáváme k úvodním ustanovením, takzvaným recitálům. Návrh číslo jedna, kdo je pro? Kdo se zdržel? Zamítnul se. Návrh číslo dva, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Návrh číslo tři, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh číslo čtyři, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme, prověříme návrh číslo čtyři. Jmenovitě. Jmenovitě, prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnut 20 hlasy 18, 3 se drželi. Číslo 5, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to jmenovitě. Končím hlasování. to 21 ku 17. Číslo 6, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se držel? Přijato. Číslo 10, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Jedenáct, Kdo je pro? Proti. Drželi se. Myslím, že byl zamítnut, ale ověříme to venovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 25 ku 16. Číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Číslo 13, kdo je pro? Proti? Ověříme to. E, jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 24 ku 12, 5 se zdrželo. A teď se dostáváme na konec. Budeme hlasovat o celém textu, který byl takto pozměněn. Eh, budeme hlasovat jmenovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. A návrh byl přijat 27 hlasy pro, 14 proti. 14 proti. Tím jsme se dostali na úplný konec. Omlouvám se, bylo to trochu náročné. A to je všechno. Vážení kolegové, máte někdo ještě nějakou otázku? Naše příští schůze se bude konat 25. a 26. dubna v Bruselu. Naše schůze tím končí. Přeji vám příjemný večer.